Počasí se má také ještě zlepšit. Máme před sebou program, který byl navržen. Nejsou tady žádné změny, takže ho můžeme považovat eh, za schválený. Dále má vzdělení. Tři Vzdělení jsou to. Máme tady televizní tým eh, z DG komunikace. pro naše návštěvníky, točí film, jak pracujeme. Sál je dost prázdný, ale přesto necháme kolegy tady pracovat. Tak, to bylo sdělení číslo jedna. A číslo dvě. Zatímco my tady zasedáme, tak v Bonu, v Petersburgu eh, sedí 45 ministrů životního prostředí eh, z 45 zemí a snaží se vnést dynamiku do mm, vyjednání o klimatických změnách. Bohužel to nevypadá nejlépe po celém světě, od USA až po Austrálii. Spíš je to takový, eh, taková tendence zpětná a musíme se postarat o to, abychom celý tento proces zastavili. A možná, že toto setkání v Petersbergu přeci jen přinese užitek protože už se drobné úspěchy objevují. Eh, z, velkého, z velké dohody se přechází k jednotlivým menším projektům, to je sice hezká věc, ale nebude to stačit. Myslím si, že na červnové eh, zasedání OSN v Bonu. Tam eh, budeme muset vyprofilovat ještě naše požadavky. Eh, mé třetí sdělení má co dočinění s mnoha hlasováními, která se konají zítra. A sice ke zprávě IPPC, k mm, dřevu a mm, nové potraviny. paní Liotard, Dřevo, paní Lukas a i PPCC je pan, to pan Kramer. Sám jsem se podíval na všechny pozměňovací návrhy a s potěšením, nebo pro radost výboru mohu říci, že jsem se rozhodl eh, článek 66 odstavec 3 zvolit, který říká, že pokud mezi prvním čtením a druhým čtením se konají evropské volby, tak eh, předseda může zrušit omezení což běžně mm, existuje při druhém čtení a při eh, recastu. To znamená, nechci eh, tady mm, postupovat svévolně. Ehm, nejde, eh, nejde o to, abychom někomu dělali laskavost a druhým ne, tak jsem rozhodl, že budou připuštěni všichni. Takže zítra ráno budeme moci volně hlasovat ehm, Um, o tom, um, jak vypadá politický názor um, parlamentu. Podíváme se na to, jak to vypadá v tomto novém legislativním období. Máme tady jenom jednu odchylku, jinak to ani nešlo, a sice ve druhém čtení to mohou být pouze členové tohoto výboru, kteří budou klást a překládat pozměňovací návrhy. Jeden kolega byl velice horlivý, ale nepatří do našeho výboru. Takže u žádosti, která se týká IPPC, tady máme pozměňovací návrhy 124, 244, 305, 306 a 320 ty eh, nebudou mm, eh, připuštěny. Kolega Atolie Hidalgo mi jistě promine, ale tak eh, to je podle našeho jednacího řádu. Takže jednotlivé skupiny se pak budou moci na to připravit, že všechny ostatní pozměňovací návrhy budou zítra předmětem hlasování. Bod číslo 3. Protokol, zápis setkání z 15. 16. března. Pokud k tomu nikdo nic nemá, tak um, bych to považoval za schváleno, schválené. Dostáváme se k bodu 4 našeho pořadu jednání. A sice je to stanovisko, jehož jsem se ujel já, týká se to další zprávy kolegy Zajera Eh, v Lisabonské smlouvě máme oba nové články 290 eh, a sice eh, delegování právních aktů, tedy delegované právní spisy a sice delegování ve, směrem ke komisi. A tady jsme předložili naše stanovisko ke zprávě kolegy Sajera. A teď máme i zprávu k článku 291 tady jde o Implementing Acts a i tady byl náš výbor požádán, aby předložil stanovisko. V zásadě eh, jsem tady zaregistroval tři věci. Jednak Parlament a rada eh, musí spolu jednat eh, na jedné rovině. I v případě tohoto postupu měli bychom dostat veškeré informace, které dostává taky rada. Za druhé, v případě životního prostředí a zdravotnických témat by nemělo eh, existovat žádná omezení. Návrh zněl tak, že nový postup, poradní postup bude platit pouze tehdy, jestliže eh, bude považován komisí za účelný. Myslím si, že eh, ekologická a zdravotní témata eh, jsou velmi zajímavá a důležitá pro naše občany a poradní postup budeme muset provést tak, jak jsme to dělali u všech ostatních složek. A třetí věc má takový technický ráz. Komise chce všechny dosavadní postupy, tedy i postup mm, regulace, přené, eh, změnit na nový poradní postup, eh, ale podle starého postupu máme více kompetencí než podle eh, nového poradního postupu a proto bych navrhl, abychom to přeskoumávali případ od případu a abychom ne všechny postupy automaticky házeli přes palubu a abychom volili jenom ty nové. Protože tady existují případy, kdy máme více kompetencí a kdy Eh, eh, ten postup ze starého komitologického procesu si budeme chtít ponechat. Tak to jsou tři taková vylepšení, která jsem chtěl oznámit a navrhnout za výbor Envy. Kolega Zajer je zpravodajem a potom nám představí svou zprávu za jury a potom to představí i na plénu. Rád bych se zeptal, jestli má někdo nějaké poznámky. Paní Lepáš. Děkuji, pane předsedo. Já mám spíše takovou otázku, ne k tomu, co jste říkal, ale spíše k transferu. Pokud jsem tomu dobře rozuměla, možná ne. Tak pokud jde o převod, určitý počet pravomocí z rady přímo na výbor aktů a na komitologii. Myslím si, že u některých technických témat, jako je třeba GMO a další, tady hrozí zcela nepopiratelné riziko. A to ještě zkomplikuje naše zapojení. Hrozí, že se bude mnohem více věcí řešit eh, postupem komitologie. Můžete toto potvrdit a pokud ano, můžeme učinit nějaký návrh, abychom tomuto zamezili? Ano, v Lisabonské smlouvě máme článek a e, tento článek má svůj smysl. A sice prováděcí opatření e, mají být prováděna exekutivou, to je komise a členské státy. Ale v Lisabonské smlouvě se počítá rovněž s tím, že rámec pro celkový postup těchto prováděcích opatření bude určován eh, námi a radou. Takže teď máme možnost eh, si eh, stanovit určité mantinely pro postup, který později zvolíme, až dojde na prováděcí opatření. Myslím si, že toto je tak v každém státě. Exekutiva je zodpovědná za provádění zákonů a parlament stanovuje rámec. Rámec ehm, pravomocí, které, kterými disponuje exekutiva. Ja, dann darf ich die Kommission Takže bych poprosil komisi, jestli by k tomu chtěla zaujmout stanovisko. Herr Antoine. Pan Antoine? Tak ne. Je to Mario Paolo Tonrego. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Rád bych um, jenom uh, řekl jednu uh, věc, a to se týká článku 10 a do návrhu komise, uh, no, to je to, čemu říkáme automatické um, popření se nebo úprava stávajících um, aktů. Rád bych jenom zdůraznil, že tady je úmysl. Úmysl není Eh, eh, eh, vyloučit některé akce, které by byly zaměřeny na přehodnocení starých regulativních postupů teď postupů, které teď podle nové smlouvy by měly být přenesenými nebo aktiv přenesené pravomoci. A toto musí být provedeno paralelně ještě jinou cestou. Takže článek 10 nechce toto eh, eh, vyloučit. Článek 10 je čistě technický pozměňovací návrh, tak abychom se vyhnuli regulativním postupům, eh, které existují teď, ale budeme i, bude to i dále pokračovat a i nadále tady budeme mít i to rozhodnutí 99 po, navždy, pokud to nezměníme. A potom bychom eh, měli velmi komplexní systém do budoucna eh, s novými postupy, tedy novým regulativním postupem a poté eh, pořád ještě tady máme další postupy, regulativní postupy, takže vlastně chceme celou věc zjednodušit a všechno, co se týče managementu a regulativních postupů podle rozhodnutí 99, to bude přeskoumáno podle nových pravidel a toto bude, eh, tedy bude nutné mm, předělat některé tyto akty později a ehm, konečně uspůsobit, v konečné instanci uspůsobit eh, článku eh, smlouvy o, mm, podle aktu přenesené pravomoci. Takže bych byl proto, chci říci, že článek 10 je velice důležitý z technických důvodů a měli bychom být si jistí, že to vůbec se netýká té další otázky. Nekoliduje to s ní. Děkuji za tuto poznámku tomu se nikdo nehlásí. Je to i něco, co už co jistě má velký význam pro naši práci, takže to vezmu na vědomí a lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 10. květen, poledne. Hlasování nebo ne? Tak ano, 10. květen poledne. Dostáváme se k dalšímu bodu programu. A sice Emission Performance, standardy mm, pro nová lehká užitlová vozidla. E, tady máme zpravodaje Martina Kelegena, Kelena a ten se už do tématu zapracoval pořádně a přednese nám teď spolu zprávu, prosím. Pane kolego, máte slovo. Uh, um, Děkuji, pane předsedo, za úvod. Jsem rád, že mohu prezentovat svou zprávu výboru. Je to tedy zpráva na téma emisí CO2 u lehkých užitkových vozidel. Kolegové asi vědí, že tento návrh komise v podstatě je odrazem směrnice o CO2 pro osobní vozidla. To vyvolalo hodně kontroverzí v loňském roce, než jsme to tady schválili. Má to tedy obdobné cíle z hlediska um, sankcí, ekologických inovací a v řadě dalších aspektů. Nicméně myslím, že komise tady v podstatě neuznala, že ten trh s dodávkami je odlišný. Uh, u trhu s osobními vozidlami se dalo argumentovat tím, že třeba nákupci nebo kupující se nechají ovlivnit chytrým marketingem, že si kupují třeba um, méně účinná vozidla, než by sami potřebovali. A to potom samozřejmě nemá ale žádný vliv na mobilitu lidí, protože prostě mohou stejný počet cestujících připravovat v různých vozidlech. Ovšem trh s dodávkami je odlišný, nikdo si nekupuje dodávku, která by byla příliš veliká eh, pro, pro jeho potřeby, přistupuje se k tomu skutečně ryze užitkově a není tady třeba velký prostor pro snižování hmotnosti a ta nejefektivnější dodávka prostě je taková, která přesně odpovídá tomu nákladu, který převáží. Pokud nějaká společnost si bude muset koupit dvě menší dodávky než jednu pro přepravu stejného množství vozidel, tak to samozřejmě vyvolává více um, emisí. 90 toho dodávkového parku jezdí na naftu eh, a to, mm, eh, takže tady vlastně není takový prostor pro výrobce přejít na naftové motory, protože už ve většině jsou. Pokud jde o návrh komise, tady navrhla zavedení postupného až na 175 gramů v roce 2016 a snižování o 10 gramů e, ročně mezi 2016 až 2020, takže ten dlouhodobý cíl pro rok 2020 je 130, 125 gramů. To znamená, že celkem mezi 2015 až 2020 eh, dojde k ambicioznějšímu snižování než už osobních aut, kde to bylo 7 gramů za rok. Takže my jsme tady navrhli zmírnění toho cílu, mělo by to být 150 v roce 2020, což je stále velice ambiciozní. Bude to poměrně velká technologická výzva ale řekl bych, že tento cíl je realističtější než eh, těch původních 135 eh, a myslím si, že i to může eh, samozřejmě přispět ke snížení emisí, jak potom všichni volají. Také jsem navrhl a jsem rád, že se tady připojil k nám kolega, aby tedy komise vlastně Um, volala po studii týkající se omezování rychlosti. Já to tady tedy navrhuji vlastně povinně a mělo by se jednat o omezování na 120, 120 km hodině do roku 2015. Myslíme si, že to by mohlo být takto zavedeno. Pokud jde o sankce, myslím, že ten návrh ve směrnici o osobních vozidel, to je 95 eur za gram, to už bylo poměrně eh, eh, hodně a nevidíme důvod, proč by se mělo tedy eh, zacházet dál. Pokud jde o takzvaný pooling, řada vlastně toho vozového parku se dělí mezi dodávky a osobní auta a často tam je stejná kombinace podvozku a motoru a myslíme si, že je trochu divné, že by byly dvě zcela odlišná nařízení vlastně pro osobní auta a pro dodávky z hlediska výrobců. Například pokud je možné dosáhnout zvláštních úspor na trhu s osobními vozidly, tak by tato snížení mělo být vlastně přeneseno i do jiného mm, do jiného segmentu trhu. A pokud jde o to spojování výborců, my si myslíme, že vlastně ty výrobce uvnitř jedné skupiny nebudou schopni jak si eh, směšovat mezi dodávkami a osobními vozidly. Myslím si, že by tady měla být skutečně určitá vazba, pokud jde o počet snížených emisí. Zvláštní problém to bylo, eh, to bylo ta vícestupňová, takzvaná vícestupňová vozidla, to jsou vozidla, která se prodávají nedokončená, například jenom vlastně podvozek s karoserií a pak vlastně se to v tomto stavu e, předá malým a středním podnikům, které tam doplnějí stovky a stovky nejrůznějších e, prostě nástaveb e, a doplňků podle konkrétních potřeb. To je velký problém z hlediska rámce toho nařízení, protože e, skutečně existuje řada takovýchto malých e, výrobců a je těžké třeba na ně to nařízení e, vztáhnout. A myslím si, že je tedy oprávněné, že ten základní výrobce by měl nést odpovědnost za výrobu vozidel. Nicméně výrobci argumentují, že nemohou odpovídat za to, co se na to auto eh, vlastně potom přidělá jak potom tedy mohou zodpovídat za celkové emise. A myslím si, že takové nejsprávnější řešení oproti tomu, co navrhuje komise, komise tam vlastně e, navrhuje jakási přibližná čísla pro ta vozidla. Myslíme si, že by tam mělo spíš se zavést nějaký systém, tak aby ta stávaj, ty stávající emise vozidel se eh, vlastně měřily v okamžiku schvalování typu a my tedy skutečně navrhujeme reálné hodnoty, tak jak budou změřeny. Samozřejmě bude to nutné zavést trošku složitější systém, bude to náročné pro řadu výrobců, protože let, kdy ani nevědí, jaká, jaké je konečné místo určení jejich vozidel. Ale myslím, že je třeba prostě toto někdo zavést. Bude to také vyžadovat asi revizi směrnici o schvalování uh, typu, aby se tady ty emise měřily v, okamžiky toho, v okamžiku schválení typu. To jsou tady hlavní zlepšení, která jsem navrhl oproti návrhu komise a těším se na dobrou spolupráci se stínovými zpravodaji, která už začala a samozřejmě se také těším na názory ostatních členů výboru. Děkuji. Ano, děkuji Martinem za zprávu o práci, do které si investoval eh, času. Eh, je to sektor, kterému rozumíš, jsou tam specifické rysy. A už jsme udělali zkušenost s omezením emisí eh, vozů a proto jsme si už lecco tady nacvičili. Předal bych tedy slovo stínovým zpravodajům a nejprve Aňa Weisgerber má slovo. Ano, děkuji pane předsedo. Nejprve bych ráda poděkovala zpravodaji Martinu Kelenovi eh, za velmi dobrou zprávu. Ehm, považuji eh, ji za velmi zdařilou a já se těším na následnou spolupráci. Myslím si, že u emisí CO2 u osobních vozidel eh, máme podobnou konstelaci stínových zpravodajů a příslušných poslanců a docílili jsme rovněž dobrého výsledku. Byl velice ambiciozní, ale zároveň jsme spolupracovali konstruktivně a skutečně se na další spolupráci těším. A teď bych chtěla trošku přejít přejít k detailům. Jak jsem řekla, celkově považuji návrh zprávy za velmi zdařilý, později se ještě budu věnovat jednotlivým bodům, se kterými mohu naprosto souhlasit. Ale co tady trošku postrádám, je to, že bychom měli intenzivněji přicházet s podněty, tak abychom eh, posilovali ekoinovace. Cílem podle mého názoru by mělo být to, že ne sankce, ne penále by měly být v popředí naší pozornosti, eh, které určitě musíme eh, konkurenčně utvářet, ale musíme přicházet s dalšími podněty, tak abychom dostali další auta na trh, která vykazují nulové emise, anebo eh, je tam omezené, eh, omezené množství emisí CO2. Já si myslím, že tady bod ekoinovace a také superkredit, to je něco, co můžeme vylepšit. Co se týče ekoinovací, tady musíme zdůraznit, že je důležité, abychom i v oblasti osobních vozidel zvolili postup, to se týká provádět prováděcích opatření, která se budou vyhýbat byrokratickým postupům a která konec konců nepovedou k tomu, že průmysl se ani o to nepokusí eh, připustit ekoinovace, protože pak se nedojde ani k jejich rozvoji. A v těchto týdnech mám termín eh, se zástupcem komise, panem Onem, a doufám, že se dostaneme na dobrou cestu. A podobně to pak musíme udělat i v rámci eh, lehkých užitových vozidel. A myslím si, že omezení na 7 gramů je něco, o čem se jistě ještě dá diskutovat, ale celkově znovu zdůrazňuji důležitost podnětů dalších. Stejně tak se podněty týkají tzv. supercredits, kdy se bude odměňovat výrobce automobilů, když mm, mm, dá na trh vozidlo s, nulovou, mm, s nulovými emisemi anebo s menší, méně než 50 gramy. Ovšem e, návrh komise to omezila do roku 2016, toto odměňování. A bude to asi velice obtížné, abychom do roku 2016 měli auta, která nebo významnou část aut, které se dostanou právě pod onu hranici 50 gramů. Proč tento propočet neuděláme na delší časové období? Tak tady ještě také předložím pozměňovací návrh. Už jsem mluvila s kolegyní Hildegard a naprosto byla otevřená eh, v tomto. Eh, to jsou dva body, které bych chtěla vylepšit a jinak souhlasím se s pravodajem eh, v tom, co se týče dlouhodobého cíle. Myslím si, že cíl 135 gramů do roku 2020 Ehm, ehm, to bude spojeno s nepoměrně velkými finančními prostředky, pokud se to dokáže vůbec. Ve studiích komise se také propočítávají náklady spojené s tímto dlouhodobým cílem. U 125 gramů to bude 3500 až 9000 eh, euro. Na 130 ehm, gramů tady nemáme žádné následný odhad toho, jaké náklady s tím budou spojeny. A proto to komise jenom takto stanovila, trošku tam dala vyšší eh, cíl mm, gramový, ale pokud to bude eh, do 9000, tisíc eur, e, třeba u VV, který stojí 18 500 eur, pak to jednoduše finančně i technicky bude velice těžce proveditelné. A i když říkám, že u krátkodobých cílů můžeme zůstat e, u toho, co navrhla komise, i tady se budou vyžadovat delší lhuty, ale myslím si, že zhruba můžeme eh, rok plus minus u toho zůstat. Ale co se týče dlouhodobých cílů, tak tady si myslím, že si musíme dát trošku více času. Ale proto bych navrhla, abychom eh, zvolili kontinuální eh, phase-in zavádění, tedy aby tady byla vazba mezi dlouhodobými a krátkými dobými cíly, aby se neustále snižovaly mm, emise CO2 a aby i průmysl neustále měl tento závazek cíleně uh, Eh, snižovat a držet se těchto cílů. Ehm, a tady musí být takzvané mezicíle. A já si myslím, že takovýto kontinuální phase-in by nám zajistil větší eh, jistotu plánování. A eh, podle toho předložím návrh, podobně už se o tom hovořilo také ve výboru pro průmysl. Co se týče omezení rychlosti, tak tady musím říct, že celkově zvýší 120 ehm, km na hodinu. S tím mám problém a ještě jsem ani neviděla žádnou studii, která by eh, dokazovala snižování nebo úsporu CO2 eh, tímto. Nesmíme přitom zapomínat na to, že u těchto aut eh, máme určitý výkon motoru, který je nezbytný k tomu, abychom mohli převážet určité, určitou zátěž. To zase koreluje s rychlostí. Kromě toho si myslím, a to je moje hlavní obava, zpravodaj tady píše pozměňovacím návrhu bez důvodnění, že nemá být vytvářen žádný precedenční případ, ale já si myslím, že se přece jenom precedenční případ vytvoří, pokud tady nasadíme tak nízké omezení rychlosti. Pak ještě k sankcím. Uh, Taky si myslím, že je důležité, abychom byli konkurenční k osobním vozidlům. 95 eh, eur, to je to, na co bylo schváleno. Proč teď 120 eur? Eh, proč více? U vícestupňových vozidel eh, si myslím, návrh zpravodaje je také velice dobrý, s tím mohu naprosto souhlasit, protože pro mnoho výrobců ani není možné, aby odhadli, co tady bylo na to postaveno, na ten podvozek. Tady ani k tomu jednotlivá data nemáme, musíme jít do kompromisního Eh, řešení. A ten pooling je trošku kritičtější, protože existují průmyslová odvětví, která nemohou v obou oblastech vyrábět a pro tyto konec konců bude konkurenční nevýhodou. Myslím si, že docílíme dobrého kompromisu a snad docílíme dobrého řešení. A ještě jednou děkuji za dobrý návrh zprávy. Děkuji, paní Weisgerber. Matias Kote má slovo. Děkuji, pane předsedo. Děkuji nejprve Martinu Kelenenovi za prezentaci. Eh, svého návrhu zprávy a musím říct, že to je jako zážitek deja vu, eh, s, nejprve jsme měli legislativu eh, Kányho, pak, pak Sakonyho. Tady jde o to, abychom posunuli to datum, částečně, abychom některá opatření změkčili. A zpráva kolegy Klenena, myslím, nepředstavuje žádné velké zlepšení, co se týče hraničních hodnot. Tam, kde jsem byl překvapen a zase zároveň jsem z toho měl radost, bylo omezení rychlosti. A um, chtěl bych se ještě připojit tomu, co říkala paní Weisberger. Mm, nechceme měnit na motoru, ale má to být eh, elektronické omezení rychlosti a přístroj, který to zajistí, který má být zabudován. Já si myslím, že výrobci si eh, zvolí, co tady budou zabudovávat. Tady nemá co s tím dočinění politika. Eh, to je technologie. To si musí rozhodnout každý výrobce, jak bude vypadat design vozidla. A myslím si, že my bychom od toho měli dát prsty pryč. Ale speed, omezení z rychlosti, tedy přístroj, který se o to postará, to má smysl, protože odpor vzduchu bude e, stoupat mm, a to zase bude mít dopad e, na spotřebu benzínu. A myslím si, že právě v této oblasti lehkých užitkových vozidel e, které jsou velice citlivé, co ceny, co nákupní. Tady myslím, že bychom se měli chopit každého opatření, které bude účinné co do nákladů. A jedno z těchto opatření je právě tento speed limiter ale zároveň tady musí existovat odměňování pro výrobce, kteří ho zabudují. Tedy v gramech nebo CO2, to přesně se tam přepočítá a e, my potřebujeme jasnou definici od komise, jak to bude vypadat. A jak říkám, Martinu Kellernovi jsem velice vděčen za to, že přišel s touto myšlenkou. I výbor pro dopravu se k tomu vyjádřil a další frakce ehm, ho přijali. Já si myslím, že tady můžeme úč, s účinnými náklady snižovat se o dvě v reálném životě. Pak tady máme bezpečnostní legislativu, to určitě bude mít také do, pozitivní dopady, ale to teď není tolik relevantní. My jsme tady v ekologické legislativě a proto bychom se měli starat o tuto legislativu. A dále, dlouhodobé cíle. Tady musím říct, že 135 gramový cíl je ctižádostivý. Je nezbytná změna technologie. Jiné technologie musí být zabudovány do vozidel, ale eh, všechny agentury, mezinárodní energetické agentury nám říkají, že je stále méně zdrojů jako ropy. Budeme mít tady boj o suroviny. Ehm, a proto si myslím, že má smysl, abychom přicházeli s určitými zadáními, která se týkají snižování CO2 ehm, a to bude mít také dopad na spotřebu benzínu, protože to je vlastně základní myšlenka návrhu komise. Všechny investice, eh, kterých bude dále zapotřebí, eh, ty ehm, se v tom budou také odrážet. Ehm, to tedy menší spotřeba benzínu, a e, v celém celoživotním cyklu e, to bude e, celkovým užitkem pro člověka, který si pořídí takový vůz. Co se týče krátkodobých cílů a také phase-in, Tady musím říct, že bych chtěl podpořit návrh komise a tento návrh je velice realistický, i 175 gramů je realistických s danými technologiemi, které už dnes jsou k dispozici, toho můžeme dosáhnout. 175 gramů, u toho bychom měli zůstat a i časové rozmezí, které komise navrhla. Je v pořádku. Cíl, který představil Martin Kellenen, dlouhodobý cíl, ten nemohu tak podpořit, 130 gramů a taky od roku 2025. Já myslím, že to je naprosto špatný, špatné e, signál, který vydáváme ven a také z ekologických důvodů bychom tento klíčový průmysl, automobilový evropský průmysl určitě určitě bychom mu neučinili žádnou laskovost, protože evropský automobilový průmysl chce přicházet na trh jenom s nejlepšími produkty a tak bude moci na tomto trhu globálním obstát. E, co se týče stávající legislativy, kterou jsme odsouhlasili do roku 2008, Tady u osobních vozidel máme modely na trhu, máme tady 20 v oblasti dvacítkové, tady, byl, tady jsme měli snížení co dvě velice velké a e, tento průmysl se dostal z dlouhodobého hlediska do potíží. To připouštím. To mm, bylo spojeno s velkým vynaložením sil, ale myslím si, že tohoto cíle budeme moci dosáhnout a dokonce z průmyslově ekologického hlediska je to důležité. A teď sankce. Tady souhlasím s Martinem Kelenenem. Ne, nerozumím tomu, že eh, u vozidel by měly ty sankce vypadat jinak než u lehkých užitkových vozidel. Možná podobný vůz mm, by měl, eh, byl sankcionován podobně, když překročí určité hranice, mm, ale pokud bude tato hranice překročena, eh, tak si myslím, že nemá smysl, abychom tady pracovali s rozdílnými, eh, rozdílnou měrou. 95 ehm, euro poprvé ehm, a 120 při eh, jiných výfucích. To, ehm, u jiných výfuků to si myslím, že eh, eh, smysl nemá to rozlišovat. Co se týče vícestupňových vozidel, hm, to je problém. Problém, který hm, známe z oblasti osobních vozidel. Tady se to velice odlišuje a proto výrobci musí být oproštěni od své zodpovědnosti, protože oni nemohou vědět, co se pak děje se všemi těmi vozy, co se na ně staví. A proto považuji ten návrh také za návrh dobrý. A komise by nám měla předložit něco, nějaký návrh, jak postupovat dál. Jinak celkově si myslím, že je to mm, důležitá legislativa. Mm, e, nelišíme se takto v, v těchto bodech, není to kontroverzní, e, jako při přijatí zprávy Sarkonyho. Myslím si, že se nám podaří docílit jednoty, ale návrh komise v jeho hlavních rysech bychom neměli změkčovat tak, eh, jak se to objevilo v návrhu kolegy Kolenena, aby ta hraniční hodnota šla nahoru. A také praktič, praktičnost eh, u vícestupňových vozidel. Na to se musíme podívat, ale eh, i na otázku sankcí. Tady souhlasím se zpravodajem a byl bych rád, kdybychom tady zabudovali speed limiter. Je to reálná snížení CO2 v praxi. Eh, byl bych rád, kdyby se nám to podařilo tím, že omezíme rychlost eh, a bude se to propočítávat. To je velice eh, podstatné. Pak předložíme dobrou legislativu a těším se na následnou diskusi a i rozpravu, která se bude týkat dalších pozměňovacích návrhů a prostě uvidíme, jak to bude s touto složkou vypadat dále. Myslím si, že neseme celkovou zodpovědnost dnes i v Bonu. Ano, to už jste říkal a my jako Evropané musíme ukázat, že to myslíme vážně s ochranou klimatu a toto je dobré pole, na kterém to můžeme demonstrovat, protože chceme provozovat i prům, inteligentní průmyslovou politiku. Děkuji. Děkuji Matiasi. Za liberály se eh, hlásil Holga Krama, nebo to byl Chris Davis? Chris Davis. Děkuji, pane předsedo. Mrzí mě, že komise předložila takovýto právní předpis, protože se hovoří o snižování emisí CO2 ale dodávky jsou nástrojem obchodu a podnikání. To není nějaký eh, luxusní předmět a měli bychom tedy spíše mluvit o efektivitě, jak snížit vlastně náklady pro podnikatele eh, a zároveň s tím snižovat i emise CO2. Podíváme-li se na právní předpisy o osobních autech. Tam byl docela zajímavý přístup k lobování ze strany tohoto odvětví. Dlouho jsme měli určitý dobrovolný závazek, ale nedocházelo v podstatě k žádnému snižování emisí CO2. A pak na začátku roku 2009 komise konečně předláží svůj legislativní návrh, který je teď schválen a od té doby došlo k dramatickému poklesu emisí CO2. Ve Spojeném království to byl největší pokles v historii, pokud jde o efektivitu paliv. V Evropě zaznamenáváme stejné tendence ale to se neděje u dodávek. Mezi rokem 2001 a 2007 efektivita, palivová efektivita dodávek naopak klesla, protože vlastně se vyrábějí výkonnější motory. Takže já bych k tomu chtěla říci, že velice podporuji z toho návrhu Martina Kalena na tu myšlenku omezovačů rychlosti. Aby, to znamená, aby ta vozidla byla vlastně navržena přiměřeně svému účelu. A to si myslíme, že by mělo přispět k určitému zlepšení. A výrobci myslím, že by byli schopni zajistit takovéto zlepšení a to by potom vedlo i ke snížení emisí CO2. Ale ten příklad z legislativy o osobních autech ukazuje, že ambiciozní právní předpisy mohou fungovat a že výrobci vozidel vždycky budou před námi. Technologie technologii máme. Například němečtí výrobci eh, komponentů pro vozidla říkají, že tyto cíle lze naplnit velice snadno. Můžeme jít i dále než je těch 175 gramů v roce 2016. Může to být 160, eh, říkají. Jenom tím, že se prostě koupí ty výrobky, které oni už teď mají ve svých regálech. Ano, oni je prostě chtějí prodat, samozřejmě eh, tak aby eh, prostě ty firmy, které potom montují, mohly, mohly je použít. Ale ta technologie opravdu už existuje. Komise říká, že pokud zvolíme ten cíl 135 gramů CO2 do roku 2020, tak během životnosti vozidla se uspoří zhruba 2100 euro. A to je za předpokladu, že vlastně ropa stojí 70 dolarů za barel. Eh, to je auto, toto auto může jezdit v roce 2020, 2030, ale cena ropy přece vůbec už nemusí stát 70 dolarů za barel v roce 2030. Já si myslím, že ty potenciální úspory pro podnikatele, když budou používat vozidla efektivnější z hlediska spotřeby paliva, eh, jsou tedy mnohem vyšší, než jak je uvedeno v hodnocení dopadu. Všichni víme, že cena eh, ropy bude mnohem vyšší. Podíváme se tedy na návrh Martina Kalenena, musím říci, že myslím, že se prostě díval na ty nejhorší výrobce, že to vlastně bral podle těch nejhorších výrobců, protože v posledních letech v Evropě někteří výrobci na trhu eh, prostě dali na trh vozidla s mnohem větší efektivitou a účinností a nižšími emisemi CO2. Ale myslím, že Martin Cannon místo toho, aby zvolil tu nejlepší praxi, naopak zvolil ty nejhorší výrobce a ty ambice pak jsou příliš nízko. Pane předsedo, možná eh, jste si nevšiml, ale za tři dny se konají v Británii všeobecné volby a konzervativní strana, kterou zastupuje Martin, ráda hovoří o zeleném hospodářství, vytváření ekologických pracovních míst. A Evropa ráda zase hovoří o strategii 2020 a o ekologických pracovních místech. Ale v tom návrhu, který Martin předkládá, myslím, skutečně eh, jde sám proti eh, proti sobě, proti tomuto tvrzení. To jsou skutečně zpátečnická, zpátečnické návrhy. A mrzí mě to, co tady řeklo EPP. Myslím, že nejste dostatečně ambiciozní. Evropa by byla méně účinná. Evropské podniky by v podstatě museli platit víc za paliva, než je to nutné. A to přispěje ke ztrátě pracovních míst. Takže prosím, ještě jednou si to promyslete a všimněte si eh, toho, co potřebují malé podniky, co by, chtějí, co by chtěli. Chtějí levnější provoz aut. A Martine, prosím, eh, ještě se podívej na ty návrhy, po čtvrtku se k tomu vrať a prostě vrať se úplně jaksi v nové kůži, ambicioznější a úplně jiný. Tak to je škoda, že jsme eh, ve špatném zasedací místnosti. Není tady webstream a nikdo ve Velké Británii nemůže slyšet tento výborný projev. To je teda opravdu pech. To je dobrý předvolební projev. Každopádně dalším řečníkem je za zelené pan kolega. Ano, budu to já. Děkuji, pane předsedo. Mluvám se. Vy máte zase volby v červnu, co? Ano, je to tak. Takže další velký projev. A Belgičané také. E, takže budeme asi slyšet další. Každopádně se těšíme také na nějaké e, projevy e, stínových zpravodajů a belgičanů, ale jsem rád, že takhle hovořil Chris. Kromě toho, že se jedná o e, do jisté míry předvolební projev, tak má velkou pravdu. Moc mu za to děkuji. Myslím, že má opravdu pravdu. My zelení, když se díváme na tento návrh Martina Kalanena, tak jsme opravdu velice zklamáni, co se týče ambicí. A jak už se zmínil Matias, je to prostě takové deja vu když hovoříme o automobilech, vozidlech, tak najednou ta zelená eh, strategie, vize 2020, prostě to všechno zmizí a zase se jedná o automobilový průmysl v té klasické podobě. To, co tady říká Martin Kalanen, je takové změkčení těch cílů, eh, které jsou opravdu zcela zásadní pro to, aby naše ekonomika byla eh, účinná z hlediska a efektivní z hlediska energetiky. Je třeba si uvědomit, že v automobilovém průmyslu jsou různé kategorie. Osobní vozidla eh, jsou něco jiného než nákladní vozidla, ale eh, nějak se tento argument vytrácí, když se hovoří o cílí, cílech. A potom sankce, no tak eh, tady je třeba, aby to bylo opravdu obdobné aby tady nebyly rozdíly. Zdá se, že rozdíly vidí eh, Martin tam, kde se hovoří o cílech a o sankcí to vidí zase úplně stejně. Je to nekonzistentní a my proto nesouhlasíme s prohlášením zpravodaje ohledně sankcí. U sankcí by to, jak říká on, mělo být stejné a potom, když se podíváme na to, jak komise dospěla k úrovni těch sankcí, eh, tak ona říká, že tady prostě máme určitou úroveň sankcí, kterou eh, průmysl potřebuje, aby dospěl k určité inovaci. Takže se jedná o 120 euro. To nevzniklo někde eh, z vycucané z prstu. Prostě takto eh, vidí tu úroveň zásadní pro možnost dalších inovací. A to je důležité. A teď k těm cílům. Souhlasíme s Martinem v tom smyslu, že by tady měl být rozdíl mezi těmi typy vozidel, a jsou tady v tomto směru určité studie a Chris Davis o tom hovořil již v minulosti. Když se podíváme na ty studie, na ty informace, tak v roce 2020 můžeme být mnohem efektivnější než ta, ten cíl 135. A když teď hovoříme o 150, tak to je opravdu směšné. Dívejme se na to, co je možné. Chceme-li opravdu stimulovat inovaci a proto snad také ty cíle stanovujeme, můžeme dospět až do 125. Eh, Martin eh, patrně se domnívá, že když eh, ty volby jdou špatným směrem z našeho pohledu, tak my doufáme, že půjdou zase po tom 5. květnu lepším směrem. Ohledně rychlosti, tam souhlasíme, myslím, že tam můžeme najít styčné body, souhlasím s Matiasem, 120 kilometrů ne, ale měli bychom hovořit o stovce, když mluvíme o určité kategorii vozidel. A celá řada studií prokazuje, že to je ten nejefektivnější způsob, jak snížit emise e, skleníkových plynů, takže doufám, že to zazní i v uších těch, kteří jsou k tomu tady povolání. Děkuji, tak sami David. Mm, tak uvidíme, co nám nabídne ještě dalšího. Ne, to nebude žádný, žádný projev během volební kampaně. Já jsem úplně jiného názoru než kolega Kelenen, to, co se týká hraničních hodnot. On také říká, že průmysl s nákladními vozy je jinak koncipován, ale lehká užitková vozidla se orientují také eh, podle modelů osobních vozidel a jejich technologií. A to velmi často. Takže je to potom jenom jiná nástavba, ale jsou to motory osobních vozidel, které jsou velice silné. A Současné eh, vozy emitují 200 eh, eh, gramů, 200 gramů CO2 na kilometr a já si myslím, že to jsou zcela jasné signály, které tady musí být vyslány k průmyslu tam, kde je možný technologický pokrok. A hraniční hodnota, kterou tady navrhla komise, 135 gramů CO2 na kilometr do roku 2020, to ani není moc přísné. Pro výrobce je to realizovatelný cíl, těch 120 gramů na kilometru eh, do roku 2020. A to by se dalo dodržet. Ehm, vyvolalo to také diskuzi různých ekologických eh, svazů s, s Volkswagenem, existuje tady takový dialog. Ehm, a bylo řečeno, že to celé bude trošku dražší zavádět a rozvíjet takovouto technologii a když se pak auto bude prodávat, tak ehm, to pochopitelně ten, kdo to kupuje, bude muset být schopen financovat. Na druhé straně ale jde také o to drasticky snižovat emise CO2. A pak další věc, která už byla zmíněna, to je těch 175 gramů CO2 na kilometr. Mm, e, to je možné docílit i se stávajícími technologiemi. E, Volkswagen, Ford a Renault už dali na trh modely, které se trošičku přibližují tomuto cíli a tady se musí uspůsobovat modely vozů těmto hodnotám a proto rok 2016 vidím jako dobrý cíl. 175 gramů na kilometr by se do tohoto roku mohlo docílit a další prodlužování vůbec nepřichází v e, úvahu. A v případě legislativy podíváme-li se na osobní vozy, eh, tady bylo nezbytná takováto ambiciozní eh, legislativa, protože výrobci automobilů nebyli ochotní jít do eh, výrazných snižování CO2 bez konkrétních zadání. Tady celá léta se přicházelo s různými výpověďmi, ale nic uspokojivého to za celá léta nepřineslo. A kromě toho Eh, víme, že cíl u lehkých užitkových vozidel 175 eh, gramů, to už je dlouho, dlouze, dlouhodobě známý cíl a mm, mm, proto to nemusí být rok 2012, ale mm, až 2016 by se toho dalo dosáhnout. A průmysl se už začal na toto taky připravovat. Ovšem, situace vypadá tak, že Německo, Francie a Itálie v radě teď pracují na tom, aby zase našli nějaké cestičky kolem a výhody a jsem velice proti tomu, aby tzv. superkredity byly zaváděny, eh, nebo dokonce zvyšovány, nebo prodlužovány. No to pak nebude mít vůbec smysl, aby vozy, které eh, mají méně jak 50 gramů, eh, které vylučují méně jak 50 gramů, aby, eh, a potom tady máte třeba jiné vozy, ale já si myslím, že by se to mělo týkat celého vozového parku, na který se bude vztahovat tyto hraniční hodnoty. Jsem pro omezení rychlosti, stejně tak, jako to řekli kolegové, i pro dodávky na 100 kilometrů Podobně jako je tomu u nákladních vozů, tady by um, přístroje pro omezení rychlostí jako nová technologie byly určitě účinnou věcí. Vím, že firma Ford to má v úmyslu, um, tak aby se jí podařilo dodržet hraniční hodnoty a určitě by to snižovalo emise, ale v žádném případě to nesmí být chápáno jako náhrada uh, za um, snižování emisí CO2. To jsem jasně řekla na výboru pro dopravu, slyšela jsem to také od zpravodaje tady v tomto výboru. A myslím si, že je velmi důležité, aby nařízení 2000, roce 2013, aby se znovu neotevíralo, tak jak si to přála komise, ehm, protože máme tady posouzení dopadu a tady neexistuje nebezpečí, že dojde k dalšímu rozřeďování a prodlevám, ehm, a prodlužování cílů, protože teď byly určité cíle eh, schváleny a myslím si, že tyto cíle nesmí být do budoucna ještě oslabovány. Děkuji. A teď um, expert na automobily Karl Heinz Florence, ale musí se jenom posadit. Ano, děkuji, pane předsedo. Začnu závazkem eh, 1979. Toto mělo být naplněno v roce 2007 a byl to vlastně největší politický, nejvíce jsem naletěl politicky ve svém životě a proto v legislativě musíme zůstat tvrdí. A druhý argument ještě, který bych rád dodal, to je poslední diskuze kolem automobilu. Pan předseda to právě eh, řekl. Podívejte se prosím vás na eh, tisková prohlášení eh, automobilového průmyslu na samém začátku celé této diskuze to už téměř svět zanikl. A na konci, pak se podívejte, na konci diskuze, to bylo tak asi před rokem. A podívejte se dobře na to, jaká auta dnes můžeme koupit na trhu. A proto vám říkám, když dnes mm, tady slyším různé projevy, e, to říkám zcela vědomě, tak si připadám jako krátce před Vánoci, e, když jsem byl ještě malý chlapeček to se také vyprávěly tyhle ty pohádky. Dámy a pánové, automobilový průmysl si dal cíle eh, na rok 2012 a částečně až do roku 2015. A dnes v některých sektorech už bylo těchto cílů dosaženo. A proto bych eh, se tak neobával. A nedělal bych, jako kdyby všechny motory, které jsou zabudovány do malých osobních automobilů nebo dodávek, jako kdyby všechno toto eh, byly kompletní specifické motory eh, nákladních vozů. To jsou zcela normální motory, které jsou zabudovávány do Volkswagenu nebo Golfu. A proto návrh, ten početní návrh, který se jim přichází komise, je velice dobrý. Pokud bych já měl změnit nějaké číslo na hodnotách komise, tak bych je udělal trošku striktnějšími. Já bych to moc eh, nezlehčoval. Jenom tehdy, když eh, půjdete za svými cíli, tak se budete až divit, eh, jak brzy můžete těchto cílů dosáhnout. A důkaz už máme dnes v eh, automobilovém průmyslu. Už dnes když se podíváte na celý, celou tu tendenci. A proto ty hodnoty mm, když tady budeme volat po přísnějších hodnotách, tak jsem proto. A jenom ti, kteří budou dávat na trh a kupovat nejčistší auta, tak je mohou také jako nejčistší prodávat. Je to možná bolestný proces, ale tak to zní pravda a proto bychom se toho měli držet. Ale v jednom bodě v jednom bodě jsem si velice souhlasím s kolegou. Atomový průmysl má také pár problémů. To nechci popírat. A jeden z těchto problémů je, že průmysl minerálních látek v tomto světě má tak obrovskou moc, že i ty nejinovativnější a že ty, eh, anebo ty me, m, m, se pustila do málo inovativních procesů za posledních 30 let, protože to jsou procesy, které jsou nudné, tam není v tom eh, obsažena žádná inovace, ale když m, mm, eh, Eh, tady máte nízkou kvalitu, tak se nemůžete vůbec divit, eh, když takový motor nefunguje, eh, není výkonný. Takže tady musíme tomuto průmyslovému odvětví, musíme na něho více tlačit a tak, aby přicházel s inovacemi. Nemůžeme to vynutit, to nepopírám, ale prosím vás ještě jednou opakuji. Podívejte se na tisková prohlášení na předposlední diskuzí o osobních vozidlech a podívejte se na tisková prohlášení z konce této diskuze to nemusíte ani jít do mé frakce. Můžete jít ke Chris Davisovi, ten mm, taky něco napsal a mm, potom se to všechno zase popřelo. Takže když si to všechno přečtete, tak budete vědět, že tady mm, to není zas tak jednoduchá cesta. Já dost často kritizuji komisi, a v tomto případě ale nekritizuji, nebo jenom velice málo. A přiznávám, že Tady ta nástava na vozy, to je další obrovský problém, ale jsem si jist, že tady budeme mít dobrou spolupráci, protože to tak obyčejně bývá. A doufám, že najdeme správnou cestu. Přeji nám všem daleko větší odvahu. Yeah. Ano, frustrace těmito závazky, která vyplývá z těch závazků, ano, to působí velmi dlouho. Od toho se nemůžeme oprostit, ehm, možná až na živém životě, ale další je, Viktorio. Grazie, presidente. Děkuji, pane předsedo. Děkuji zpravodaji panu Kalananovi za odvedenou práci. Necítím se ale úplně ve své kůži. Hovoříme o nějakých specifických cyklech eh, snížených vzhledem k tomu, co mají odvádět, co od nich očekáváme. Domnívám se, že bychom eh, měli být trochu eh, důraznější, restriktivnější, když eh, hovoříme o emisích. A co se rychlosti týče, tak musíme také dbát na nosnost, na zátěž těch vozů, protože čím je váha vyšší, tak tím samozřejmě je zapotřebí více energie, jak při akceleraci, tak při brždění omezení rychlosti, menší omezení rychlosti e, pro e, vozidla, e, která jsou těžší. Zároveň ale je také zapotřebí stimulovat vývoj dalších typů vozidel. A když hovoříme o užitkových vozech, tak musíme mít také na mysli městskou zástavbu, eh, městské prostředí a eh, eh, zároveň na tu dálkovou dopravu a oddělovat tyto dvě oblasti, protože v městech již existují hybridní motory, hybridní vozidla, u kterých, <clears throat> když se když dochází k akceleraci či brždění, tak eh, se vlastně projevuje ten pozitivní charakter eh, těchto hybridních eh, motorů a dochází k mnohem menším únikům, jak CO2, tak pro další, další škodlivé plyny. Buďme tedy trošičku odvážnější, snažme se stimulovat eh, buď elektrické stroje, elektrické motory nebo motory hybridní. Bylo by zapotřebí, aby ve městech také existovala eh, výrazná opatření, výrazná eh, pravidla ke snížení rychlosti a je zapotřebí rovněž záruk jak eh, u skleníkových plynů, tak u dalších znečišťujících eh, látek. A městské orgány musí dbát na plynulost dopravy, ale zároveň také zohledňovat eh, šetrné motory v městských eh, oblastech. Judith Merkis má slovo. Děkuji, pane předsedo. Pokud tady je jedna věc jasná, tak eh, to, že směrnice o životním prostředí e, přinášejí nejenom inovaci, ale také nové pracovní příležitosti. Takže ambiciozní směrnice nesmějí být vnímány jako nebezpečí, představují šanci a také e, to tak e, automobiloví výrobci vnímají, protože Eh, došlo k výrazným posunům k lepšímu, mnohem rychleji, než se původně předpokládalo a předřečníci to také takto eh, zdůraznili. A proto si myslím, že bychom opravdu měli být trochu ambicioznější a z těch 175 v roce 2016 bychom mohli dospět až k 160 v stejném roce jako k cíli. A proto si myslím, že harmonizace těch časových lhůt mezi touto směrnicí a směrnicí o vozech by byla krokem dobrým směrem. A to samé se týká těch cílů k roku 2020. Já si myslím, že 125 gramů je něco, čeho bychom mohli dosáhnout a to by vlastně představovalo 38% snížení oproti stávající úrovni a to by také bylo mnohem více e, v souladu s e, tím snížením o 40 do roku 2020, které je plánováno. Ohledně snížení rychlosti, tady si myslím, že bychom měli být opravdu velice ambiciozní a jsem toho názoru, e, že bychom opravdu měli jít e, směrem k tomu nejsmělejšímu cíli, který jsme v tomto směru e, stanovili. Corinne Lepage je další. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat e, panu Kalananovi za jeho zprávu, ale opravdu nemohu sdílet jeho představy a návrhy, co se týče snížení skleníkových plynů a e, toho, že nechce snížit, e, tedy zvýšit ty cíle. Já chápu všechny ty argumenty, e, je třeba diskutovat jak o lhůtách, tak o normách. Nicméně tady se jedná o strategii, která již byla značně použita a nakonec je e, v určité chvíli opravdu kontraproduktivní. Když se dnes podíváme na návrhy čínského průmyslu, co se týče malých elektrických vozů, když se podíváme na druhé straně, co představuje e, evropský průmysl, tak si říkáme, že bychom asi měli být před několika lety e, opravdu významně eh, eh, ambicioznější. Pořád hrát proti normám, které naopak mohou hrát roli impulzu, tím spíš, že technické eh, prostředky už tady existují, je opravdu kontraproduktivní, ale nejenom v oblasti ochrany životního prostředí, ale také z průmyslového a z hlediska a z hlediska zaměstnaneckých příležitostí. Takže 160 gramů v období 200 Eh, roku 2014 a 16 a 120 eh, gramů a ne 200, eh, do, do roku 2020. A teď k těm sankcím pro rok 2014 a 2018. Myslím, že ten systém bychom měli výrazně zjednodušit a možná ho ještě a znovu probrat sankce pro vozy, které vlastně jdou v těch emisích CO2 nad strop 15%. Kromě toho by bylo ještě zajímavé eh, nařízení eh, také vztáhnout na N3 a N, M, eh, pardon, M2 a N2 a pak ještě s cílem transparentnosti hmm. bychom měli také zajistit zveřejňování o takzvané energetické výkonnosti vozů. Tady v tom směru už zazněly určité návrhy a to je teda asi z mé strany v tuto chvíli všechno. Děkuji, Richard Sebr. Děkuji, pane předsedo. Při poslední rozpravě jsem eh, mluvil o kritice komise v této eh, oblasti. Musíme poukázat na eh, rozdíly mezi osobními vozidly a lehkými užitkovými vozidly, tak abychom celou věc mohli lépe rozpracovat. Ale přesto Celkově musím říct, že návrh je v pořádku a tady jde méně o diskuzi o tom, jestli je to 175 nebo 160 nebo 180 gramů. Celkově, myslím, jde o dlouhodobou plánovatelnost pro jeden z nejdůležitějších sektorů evropského průmyslu. A mm, nechci z toho dělat ani projev při volební kampani v tom či onem směru, ale nesmíme zapomínat na to, že bychom tady měli stanovit určitý rámec, aniž bychom pomýšleli na volební boj, kdy mm, automobilový průmysl v Evropě mm, jako velký zadavatel, velký e, zaměstnavatel bude mít možnost být z dlouhodobého hlediska úspěšný a konkurenceschopný. A myslím, že tady hlavně jde o to, abychom stanovili rámec, který e, bude odpovídat pravděpodobnému vývoji. A pravděpodobný vývoj vypadá tak, že Eh, se dostaneme do, dobu, kdy budeme, do dob, kdy budeme mít stále větší problémy s disponibilitou zdrojů, protože veškerá opatření, která jsou zacílena na to, abychom um, snížili spotřebu zdrojů, no třeba benzínu, to jsou opatření, která jsou velmi dobrá. A produkty a, eh, se budou potom kupovat, a nejenom v Evropě, ale po celém světě. A proto si myslím, že bychom se měli skutečně soustředit na dlouhodobou plánovatelnost. Ale zároveň si musíme uvědomit, že když se čistě budeme soustředovat jenom na snižování CO2, tak to je málo. Musíme zvážit, že existují jiné emise a když eh, bude mít závazek eh, automobilový průmysl jenom tady, tak potom tady máme jiné emise a ty mohou stoupat. A pak si myslím, že bilance v oblasti životního prostředí nebude vypadat zase tak dobře. A proto si myslím, že bychom tyto body, o kterých mluvila kolegyně Weisberger, jako ekoinovace, supercredits a podobně, to bychom měli stále více intenzivněji probírat, protože eh, to mm, zajistí našemu automobilovému průmyslu lepší pozici. A když se budeme jenom dívat na čísla, jestli 120 nebo 130, to nám nic nepřinese, protože když se podíváte na reálný provoz takového vozu, tak je jedno, jestli tam máte formálně 170 a, nebo 175, záleží spíše na tom, jak eh, řidič jezdí s tímto vozem způsobem a hlavně, jak se tento vůz používá. A proto si myslím, celá tato diskuse není zas tak důležitá v tom smyslu, že se budeme čistě soustředit na čísla, ale musíme se soustředit na dlouhodobý výhled a podívat se na to, kudy naše cesta povede. Děkuji. Krista. Krista hlas. Ano, děkuji. Když jsem to tak všechno poslouchala, tak jsem měla pocit, eh, že eh, to je takový poker. Eh, to je mm, něco, co se některým líbí více, některým méně, ale nesmíme. Musíme se držet určitých, určitého rámce a toho, co jsou realistické cíle, které, které se chceme přiblížit, protože jinak budeme dávat na stůl jenom čísla a papíry. Mluvíme tady o malých užitkových vozidlech a jsem eh, proto tak jako ilustrovaná, když tady mluvíme o omezování eh, rychlosti. Kdo jezdí s těmito malými užitkovými vozidly? Když, se, hm, když vezmeme jenom toto hledisko a soustředíme se na něj v diskuzi, tak jsou to malé a střední podniky, pak eh, jsou to řemeslníci, kteří hm, jedou se svými asistenty, kteří jedou někam pracovat se svými pomocníky, nebo jsou to vináři, kteří převážejí víno. Když můj muž v neděli hm, veze víno, tak je delší dobu na cestě a mm, i když má omezení rychlosti. Takže mm, i tady musím říct, že e, zdražujeme e, produkty, zdražuje, zdražujeme e, hodiny pracovní a to na, musíme dát do správných relací, protože to, co říkal kolega Prody, o tom, že vozidlo, které převáží těžší zátěže, při brždění má větší spotřebu energie, no tak to je jasná věc, ale na druhé straně tady máte na cestách vozidla, která jezdí déle. A myslím si, že mm, tuto věc musíme eh, dát do určité relace a podívat se na eh, náklady a na užitek a teprve potom dát na, vach, na misky omezení rychlosti a nejenom pořád hrát tento poukr s čísly. Myslím si, že omezení rychlosti pro menší užitková vozidla to eh, celou věc nezlepší, ale naopak ji prodraží a také to prodlouží celkové časy a proto si myslím, že bychom Eh, určitě měli přicházet s ekoinovacemi a neměli bychom se koncentrovat jenom na počty ale měli bychom eh, se na to podívat šířeji a v tomto smyslu zcela podporuji to, co říkala Anja Weisberger, to, co je v jejím dokumentu obsaženo a co předložila k diskuzi. Musíme se dívat trošku dlouhodoběji na věci. Děkuji. Děkuji. Tak to bylo poslední. Poslední příspěvek je nepochybné, že dopravní sektor musí eh, být čistší, co se týče ochrany životního prostředí a také ještě eh, musí přispět velkým dílem k, k, k, k boji proti klimatickým změnám. CO2 musí drasticky dolů eh, stejně tak jako jiné škodlivé emise XO2 nebo další, zvláště v aglomeracích nebo v městských oblastech musí docházet ke snižování. Teď jsme slyšeli čísla, která byla tak položena na eh, misku 70, eh, 170 nebo ze 125 na 130 nebo 150. Já si myslím, že každý si to bude muset ještě promyslet a přeskoumat sám pro sebe a zvážit v diskuzi, eh, jaké toto všechno může mít důsledky. Martin Kellenen jeho zpráva byla komentována ze všech stran, mám-li to říci diplomaticky. Určitě Tady existuje jeden rozdíl srovnáme-li to se sektorem malých užitkových vozidel a s osobními vozidly, protože sektor osobních vozidel tady máme 50% eh, diesel a malá užitková vozidla to je 90% eh, diesel. To znamená, tyto zisky, které máme v sektoru osobních vozidel, eh, to přestavou, přeměnou benzínu na diesel. Víme, že diesel má menší spotřebu a také máme čistý diesel a tady jsme dosáhli obrovského pokroku za poslední léta Tyto skoky u e, sektoru malých užitkových vozidel, ty už tady nemáme. Téměř 90% těchto vozů už jsou stejně, jezdí na diesel. E, e, tyto, tato vozidla mají převážet určité náklady nebo zátěže. Máme tady různé velikosti. Někdo převáží malý počet materiálu, někdo má zase obrovské, obrovský náklad a potřebuje větší vůz. Tyto vozy mají za sebou táhnout určitou zátěž nebo náklad, nebo bývá tomu tak alespoň. A proto nesmíme zapomínat na tyto technologické skoky, to je to, co říkal Matias Klute. Musíme se podívat na to, jestli toho můžeme docílit pomocí baterií protože dosáhneme zlepšení motoru, ale taky se dostaneme na určitou hranici, protože pak už to dál nejde a ten technologický skok by znamenal eh, eh, přechod na baterie nebo na, eh, na vodík nebo na hybridní motory. A tady se musíme podívat na to, jestli máme k dispozici baterie, které mm, se mohou používat mimo oblast osobních vozidel. V každém případě dnes už známe masivní, těžké, velké baterie, které Mm, jsou, mají 150 až 300 kilometrů ujedou nebo vydrží, takže se musíme podívat na to, co to bude eh, pro jednotlivé sektory znamenat. A ještě jsem chtěl dodat třetí bod. Výrobní cyklus um, osobních vozidel je 7 let, u um, malých užitkových um, nákladních vozů je to 10 let a ten, kdo si je koupí, tak bude takové vozy dlouho používat, ty věci dlouho vydrží. To není auto jenom tak, které chcete ukazovat sousedům, ale je to vůz, který převáží určitou, určitý náklad a je důležitý pro podnik takže předám ještě slovo zpravodaji. Martin Kellenen. Ale možná předtím ještě nám něco řekne komise. Pan Owen, pokud byste ještě, prosím, mohl zaujmout stanovisko. Uh, um, děkuji, pane předsedo, a děkuji panu Kalananovi za zprávu a rovněž děkuji stínovým zpravodajům. Na začátek bych chtěl možná ty věci uvést do širšího kontextu, protože, jak jste se zmínili, doprava trans- je velkým sektorem a e, rovněž je zodpovědná za velký objem skleníkových plynů a pokud chceme snížit o 20 do roku 2020 a e, do roku 2050 e, jít ještě dál, možná až k 80 tak je třeba, abychom měli ambiciozní politiku, ambiciozní legislativu dostatečně brzo, proto abychom těchto e, ambiciozních cílů dosáhli. Tento návrh jde právě tímto směrem. Určitě by bylo lepší, kdyby ty, eh, ty údaje byly ještě vyšší. Eh, my jsme nicméně tato čísla podložili studiemi o eh, důsledcích, o dopadech. Je tady teda 1,75 do roku 2016 a 85 do roku 2020. To jsou realistické cíle. Já jsem rád, že se pan Kalegan držel té, toho cíle do roku 2016, ale myslím, myslím si, že i v dlouhodobější perspektivě musíme být ambiciozní. 25 eh, gramů, 125 gramů, podle našich studií je to úplně minimální úroveň, které je eh, třeba dosáhnout i s eh, těmi technologiemi, které jsou k dispozici a proto jsme tedy přišli s ambiciozním, ale prosaditelným cílem 135 do roku 2020 a to je přesně ten cíl, který komise teď sleduje. Eh, členové výboru zmínili několik otázek, například sankce. Proč jsou sankce vyšší eh, pro užitková vozidla než pro osobní vozy? My jsme na to opravdu hleděli velice pedlivě a dívali jsme se eh, na to, že tady je 120 eur, gramu za, eur za gram a ne 95 eur za gram, takže tady je i ekonomické opodstatnění. Prostě jde o ty e, náklady, e, které jsou prostě e, tak koncipovány a je třeba z těchto údajů vycházet. Rovněž u takzvaných superkreditů jsme dospěli k názoru, že to je právě to, co vede k inovaci a Evropská strategie 2020 je také o tom, že je třeba e, inovaci dále podporovat tak, aby tento sektor byl i nadále konkurenceschopný vůči svým partnerům v zámoří. E, takže super e, úvěry ano, ale musíme být velice obezřetní při jejich užívání tady je třeba hledět na multiplikační faktor a musíme tedy u užití superkreditu být obezřetní, ale zároveň uznáváme jejich potenciál. Ohledně omezení rychlosti, tak v bodech eh, úvodního ustanovení je eh, o tomto hodně řečeno. Já jsem eh, rád, že tady ve výboru zaznělo velké nadšení pro tato omezení, podobně jako ve výboru pro dopravu, protože je zřejmé, že tady jsou jasné e, důkazy toho, že by snížení rychlosti vedlo ke snížení emisí u lehkých užitkových vozidel, zároveň by se zvýšila bezpečnost na silnicích a tak dále. A ohledně toho systému poolingu, tak tady jsem se zabýval e, velmi důkladně návrhy e, zpravodaje. Jistě jsou tady určité výhody u toho slučování, ale zároveň by to bylo znevýhodnění těch, kteří produkují pouze jeden typ vozidel e, bylo by dobré také vědět víc o praktickém uplatnění té myšlenky, kterou zpravodaj v tomto směru uvedl abychom si mohli e, věci důkladně zdůvodnit. Ale e, slučování e, těchto dvou typů vozů pro tyto účely není něco, co bychom vůbec neznali, ale je třeba ještě více studovat ty praktické implikace tohoto návrhu. Několik členů výboru tady eh, také hovořilo o eh, vozidlech typu multi-stage vehicles. Komise si uvědomuje, že toto je oblast eh, velmi obtížná a připravujeme v tomto směru non-paper se sekretariátem rady a parlamentu a v tomto směru tedy návrhy zazněly i z výboru pro dopravu tady si myslím, že v této otázce máme nějaké možnosti e, řešení. Každopádně se těším i na další pozměňovací návrhy z vašeho výboru. Děkuji. Děkuji, pane Oune, a teď zpravodaj Martin Kellenen. Děkuji, pane předsedo. Rád bych poděkoval komisi eh, za poznámky a všem ostatním eh, členům výboru, kteří eh, mm, promluvili. Určitě je to spousta nových podnětů pro přemýšlení. Pár krátkých mm, odpovědí na věci, které byly nadneseny. Nejprve paní Weisberger. Děkuji vám za obecnou podporu. Souhlasím s vašimi komentářem, který se týká podnětů. Ehm, určitě mrkev je lepší než byč, ehm, cukr je lepší než byč, už jsme tady vedli diskuse o tom, jak bychom ehm, mohli zvládat tyto inovace, ekoinovace a superkredit, tak aby výrobci měli pozitivní podněty a mohli eh, vytvářet zelenější a účinnější technologie. To, co říkal pan Gruta, zase vám děkuji za vaše poznámky. Jediná věc je, že jste mě trošku eh, zmíjeli s panem, eh, pohled s panem mm, Langenem. Já jsem nenavrhoval 130 do roku 2025. Už jsem byl srovnáván s mnoha lidmi, ale ne s panem Langenem. Tak si myslím, že tady máme spoustu různých zpráv, ale toto nebylo obsaženo v mé zprávě. Děkuji. A pan Davis. Myslím, že si pořád, mám pořád takové té náladě volební a asi se neuvědomil, že v Belgii tady neběží volby a Ehm, takže se to trošku eh, ty doby popletly, ale když se podíváme na návrh ehm, v dalších tří dnů, tak se to je návrh ehm, eh, týkající se období do roku 2020. Jsou to dlouhodobější dopady a musíme se eh, na to podívat, jako na takovou krátkou politickou hru. To, co říkal pan Eckhaus, ano, byly tady problémy se zelenými, když eh, eh, říkal, říkal o že jsem velmi ctěný poslanec, to byl jeho úvod, ale potom to šlo eh, z kopce a nemohu souhlasit úplně s jeho návrhy až na onen omezovač rychlosti. Ano, musíme se podívat na to, jak budou vypadat pozměňovací návrhy, až budou předloženy. Uh, chtěla jsem jenom předložit toto. Na konci budeme mít mnoho výrobců dodávek v Evropě eh, se dostane do vážných finančních problémů Eh, trh se poklesl a nejsem si úplně jistá, ale myslím, že něco mezi 35 a 40 procenty to šlo dolů za posledním rok. Eh, spousta lidí eh, byla propuštěna a doufám, že se zotaví trh hm, rozumně, ale musíme být opatrní a nesmíme hm, příliš tady přicházet s nadměrnými opatřeními a pravidly na trh. Musí tady jít ve správném směru a myslím si, že se nám to podaří hm, s mým návrhem docílit. Návrh komise, myslím, je ambiciózní asi příliš ambiciozní. Oni navrhují snížení 10 gramů na rok mezi 2016 a 2020, zatímco nařízení o autech bylo 7 gramů do roku 2015, mezi 2015 a 2020. Takže vlastně eh, to je větší snížení eh, v sektoru dodávek, eh, než si někdo vůbec uvědomil, co se týče technologického zlepšení, snížení váhy a nebo také mm, Mm, prodeje vozu. Já si myslím, že na můj návrh je trošku realističtější. A přesto zůstávám ctižádostivý a doufám, že to bude mm, reálné a že mm, průmysl bude se dostane tím na správnou cestu, ale určitě se těšíme na další pozměňovací návrhy, které jistě mnozí poslanci předloží a doufám, že výsledkem bude pak správný dobrý eh, návrh. Děkuji všem za jejich komentáře. Já. Děkuji Martinu Kelenenovi za komentář. Abychom unikli s britským volbám, tak eh, lhuta pro předkládání pozvěvací návrhu není 6. květen, ale 10. květen a to polede, takže všichni mají možnost předložit pozměňovací návrhy i po 6. květnu. Dobře. Vtipy jsou vždycky dobrá věc. Při diskuzi, která je vážná. Tak, další bod na našem programu je Spravedlivé příjmy pro zemědělce, fungování potravinového řetězce v Evropě, zlepšení tohoto fungování, tady máme stanovisko, eh, výbor pro zemědělství a zpravodajkou je Esther Herans Garcia, která bych tímto předal slovo. Prosím, paní Garcia. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Jedná se skutečně o stanovisko, které se týká lepšího fungování potravinového řetězce. Vy, co eh, jste v kontaktu se zemědělským odvětvím, tak asi víte, že ze strany spotřebitelů, různých združení eh, spotřebitelů a ze strany výrobců, především v tom primárním odvětví, se objevují různé požadavky a eh, zmínky o špatném fungování potravinového řetězce. Na konci minulého roku komise prezentovala studii, v níž eh, připustila oprávněnost těchto požadavků a potvrdila, že k tomuto dochází. Takže ta, to stanovisko, které předkládám, v podstatě tedy vítá toto sdělení Evropské komise, které uznává eh, existující problém. Dále toto stanovisko hovoří o tom, že je třeba zajistit určitou rovnováhu mezi spotřebiteli a výrobci, zajistit rovnováhu trhu jako celku a za tímto účelem navrhujeme určitá opatření. Chceme, aby vznikl přímý vztah mezi cenou, kterou dostává výrobce a mezi cenou, kterou platí spotřebitel. Velmi často zaznamenáváme, že výrobcům jsou tlačeny ceny dolů, ovšem toto se nějak neprojevuje potom u toho spotřebitele o ceny, kterou platí. Dále chceme, aby vznikla evropská strategie pro zlepšení vyjednávací cíly těch nejslabších článků řetězce. ty nejslabší články potřebují změnu právních předpisů o hospodářské soutěži a potřebují, aby se harmonizovaly pracovní postupy příslušných orgánů členských států s přihlédnutím ke zvláštním rysům zemědělství. Protože zemědělství samozřejmě nefunguje stejně jako jiná odvětví a toto je třeba mít na paměti, chceme-li nějak vyvážit tu hospodářskou soutěž. Dále žádáme, aby byly identifikovány nedovolené tržní postupy. Evropská komise ve své studii, ve svém sdělení konstatuje, že tyto postupy se objevují jako například prodej se ztrátou, provize z prodeje a podobně. A chceme, aby tyto tržní postupy byly výslovně zakázány Evropskou unii a také, aby byl zveřejněn seznam podniků, které hm, ty právní předpisy nedodržují. Dále uvádíme, že je třeba posílit evropské právní předpisy týkající se opožděných plateb dodavatelům. V tomto okamžiku vznikají situace, kdy velké distribuční řetězce skutečně mají měsíc, celé měsíce prodlevy s platbou svým dodavatelům. A to některé tyto dodavatele skutečně přivede k bankrotu. A proto je třeba posílit právní předpisy tak, aby se dodržely lhuty splatnosti Dále žádáme, aby byla zavedena opatření, která eh, zabrání narušování hospodářské soutěže. Eh, samozřejmě velký výrobce je vždy v jiné situaci než malý výrobce. Malý distribuční podnik je v jiné situaci než velký distribuční řetěz řetězec. Malý obchůdek je v jiné situaci než supermarket. Víme všichni, co jsou malé a střední podniky, vždycky jsme je hájili, protože právě oni vytvářejí ten, tu, tu výrobní síť a musíme mít na paměti v tomto případě. Toto stanovisko také říká, že je nezbytné lépe propojit jednotlivé články řetězce v rámci mezioborových organizací. Je třeba vytvořit kodexy správných postupů a standardní dobrovolné smlouvy, přičemž u produktů podléhajících zkáze by členské státy měly mít možnost vyžadovat jejich povinné plnění. Toto je tedy šest bodů eh, tohoto stanoviska a já doufám, že tyto body přispějí k obohacení eh, celé zprávy a těším se na vaše podněty. Muchas gracias, eh, Muchas gracias, paní Garcia. A slovo má teď kolega, ta, kolegyně Tabači. Kolega. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, jménem evropských socialistů považujeme toto stanovisko za velmi důležité. A to z nejrůznějších důvodů. Existují tři velmi významné aspekty, které se týkají pravomocí našeho odborného výboru. Jak vypadá bezpečnost potravin a ochrana životního prostředí, jak se odrá, budou odrážet v nové zemědělské politice, to je pro nás všechny velice důležité. Jaké příjmy eh, mají zemědělci a do jaké míry mají eh, prostředky aby investovali do životního prostředí, protože ochrana životního prostředí bude určitě eh, klíčovým faktorem v nové zemědělské politice, zvláště od roku 2014. A Výbor pro životní prostředí, e, z toho se to bude bezprostředně týkat. Druhý aspekt, pořizování e, potravin, nákup potravin. Co se týče spotřeby energie, tak e, je velice důležité, abychom Ehm, zredukovali kilometry, které eh, urazíme k tomu, abychom eh, přetransportovali některé potraviny, protože tady s tím zacházíme velice eh, ehm, marotratně a spousta škodlivin se dostává tímto do vzduchu, když se převážejí potraviny tisíce kilometrů. Ehm, a tento aspekt je velice důležitý. A kromě toho, co se týče výroby pro, pro potravin, je velice důležité, jestli se vyjádříme pro extenzivní nebo intenzivní obhospodařování a jaké rozhodnutí pak učiníme. Používáme příliš mnoho pevných ehm, mm, látek a zdrojů a také energetických zdrojů, které nepocházejí z našeho kontinentu. A používáme také mnoho surovin, které také eh, musí být transportovány z velikých vzdáleností. A proto jsem pevně přesvědčen eh, o tom, že eh, zpráva, která je velmi důležitou zprávou a já s paní Hrenc mm, velmi souhlasím, Tedy tato zpráva poukazuje také na to, že konkurenceschopnost nemusí eh, se týkat jenom globálních a celoevropských aspektů, a tady souhlasím eh, s příslušným komisařem, Tedy lokální eh, prodej na trhu a posílení regionální konkurenceschopnosti by měly hrát stále větší roli. Tím budeme moci přispět k tomu, že eh, snížíme, spotřebu, snížíme eh, skleníkové plyny a chtěl bych také mm, upozornit ještě paní Herenc na něco. Já souhlasím s Josebovým, eh, že opatření, která se týkají bezpečnosti potravin, musí být přeskoumána ze strany komise, protože nesmíme klást stejné hygienické požadavky na malý podnik, na malá jatka třeba, jak, které my klademe na podnik větší velikosti. Bezpečnost potravin hraje velmi důležitou roli v Evropě. Existuje spousta velkých potravinářských závodů, které eh, nemohou dostat těmto požadavkům, ale eh, to se netýká vždycky stejných podniků, které jsou kladeny na malé a střední podniky, nebo eh, jinými slovy na velké podniky. Evropští socialisté souhlasí s tím, že musíme vytvořit evropský systém kontroly bezpečnosti potravin a také webová stránka by k tomu měla být instalována, tak aby Evropské eh, řetězce eh, dodavatelské byly nuceny k tomu sestavovat ročně zprávy o bezpečnosti potravin a taky musíme mít úřady, které budou dbát na konkurenceschopnost, ale to všechno nestačí. V Maďarsku jsme nedávno schválili zákon a v tomto zákoně se mluví o e, úřadu o, pro e, e, zemědělské potraviny a bezpečnost potravin a to je také úřad, který je zodpovědný za, za spravování evropských peněz a také bude zodpovědný za kontrolu bezpečnosti potravin a každý spotřebitel má právo třeba podat trestní oznámení, pokud se tato osoba dozví, eh, že eh, tady byla eh, porušena příslušná pravidla platící pro konkurenceschopnost. Proto jsem toho názoru, že potřebujeme celoevropské nějaký úřad eh, podobný tomu našemu. Protože jenom tak budeme moci na evropské úrovni eh, se postavit eh, celé konkurenci. V evropských úpravách existují různé oblasti, které neplatí pro nás, ale které, za které jsou zodpovědná jednotlivá průmyslová odvětví. Evropští socialisté si přejí předložit pozměňovací návrhy i k tomuto tématu protože všechny tyto tematické oblasti mají co dočinění s ochranou životního prostředí. A to se týká nás všech a proto stanovisko, které předložila paní Garcia, považuji za dobré a děkuji vám za pozornost. Děkuji. Marie Polsen. Tak, fru ordförande. Och tack. Děkuji vám. Paní předsedající, i já děkuji paní Rans Garcia za velice kvalitní stanovisko. Ve všech dokumentech, které eh, k tomu existují, eh, i dokument komise, tak v podstatě nepokrýváme celý potravinový řetězec a eh, zapomínáme na ten na to odvětví dodavatelského řetězce, které je ještě před zemědělci. Myslím, že hlavním problémem evropského zemědělství v současné době a v budoucnosti také je a bude to, že samotní zemědělci a zemědělské podniky jsou vždy velice malé, pokud je například srovnáte s firmami, které vyrábějí chemikálie, energetiku, eh, osiva a podobně. A ty vlastně stojí ještě blíže k začátku toho potravinového řetězce než zemědělci a oni mají rozhodující vliv na cenu, kterou zemědělci musí platit. I když zemědělci se nám třeba zdají veliký, ale tak pokud je srovnáme s takovýmito firmami, které jim prodávají různé výrobky, tak zemědělci a zemědělské podniky jsou ve srovnání s nimi velmi malé. A já myslím, že právě tuto situaci musíme eh, řešit, tento rozdíl ve velikosti. Ve zprávě se hovoří o řetězci mezi zemědělcem a obchodem, ale nezamýšlíme se nad tím, co se děje ještě před zemědělcem u těch firm, které dodávají zemědělcům. A já mám v této souvislosti celou řadu pozměňovacích návrhů, které by nám umožnili zohlednit i to, co se děje v řetězci ještě předtím, než se vůbec dostaneme k zemědělci, protože tady jsme ve výboru pro životní prostředí. Velice často klademe různé požadavky týkající se životního prostředí, hygieny, pohody zvířat a to je samozřejmě oprávněné. Vždyť eh, zemědělství má velký vliv na životní prostředí. To platí pro zemědělskou činnost i lesnictví a musíme tedy těmto odvětvím věnovat pozornost, ale zároveň je třeba zemědělcům platit za to, co vyrábějí. Je třeba, aby zemědělci také dostali zaplaceno za udržování biologické rozmanitosti, za péči o krajinu, za ochranu životního prostředí, za ochranu vod a tak dále. Mohli bychom samozřejmě nastolovat pro zemědělcům další a další problémy, ale je třeba jim také za to zaplatit. Děkuji pan Stevenson. Děkuji. Paní předsedkyně, dovolte, abych nejprve řekl, že vítám eh, toto stanovisko. Paní Esther Erans Garcia, myslím, že je velice výstěžné eh, a věcné a opravdu podporuji to, co tady eh, do toho stanoviska napsala. Myslím, že je také důležité, abychom měli stanovisko ke zprávě. Ve výboru pro zemědělství a jinde v parlamentu se hodně diskutovalo o odvětví lékárenských výrobků a Myslím, že právě pro toto odvětví je velice relevantní i stanovisko paní Erans Garcia. Asi víte, že když půjdete do jakéhokoliv supermarketu v Evropě, chcete si koupit litr mléka, tak zjistíte, že to mléko je až úplně vzadu v obchodě, takže musíte projít kolem um, všech možných um, typů zboží, uh, které vás mají upoutat předtím, než se dostanete k tomu regálu s mlékem. A proto tam přitom každý jde, každý má potřebu uh, každý den si kupovat mléko. Mléko se v obchodech prodává za polovinu ceny, co stojí láhev vody. Ovšem nepotřebujete ehm, vlastně veterináře na to, aby pomohl k produkci litru vody. Ovšem, jak si u zemědělců je to naopak a skutečně ty ceny jsou úplně šílené. Obchodníci dnes vydělávají nehorázné částky na úkor zemědělců a to je opravdu skandál zemědělci dostávají za svou výrobu eh, mléka méně, než je vůbec výrobní cena. A víme, že pro mlékaře to znamená práci 7 dní v týdnu, 365 dní v roce. A je to práce velice náročná na kapitál, pokud chcete mít skutečně takové prostředí, které je moderní, hygienické, zajišťuje pohodu zvířat. To vyžaduje mnoho investic. A jak pro boha má ten farmář přežít, když je takhle skandálně odírán supermarkety? Před dvěma roky ve Spojeném království vláda zjistila, že existoval kartel mezi hlavními eh, obchodními řetězci. Snaha byla, aby stlačili cenu mléka. Dohodli se tedy na kartelu, a prodávali všichni mléko za velice nízkou cenu. Přes opakované stížnosti zemědělců a jejich združení a svazů. A ty e, dotyčné obchody dostaly vysokou pokotu, ale to byl jenom vrcholek ledovce. Z toho stanoviska, e, stanoviska výboru IMKO jsem zaznamenal, tam je spravodajem Fox a navrhuje, aby ve všech členských státech vznikl ombudsman, který by řešil spory mezi e, obchodníky a dodavateli. A to je myšlenka, kterou bychom, myslím, měli podpořit. Takže velice schvaluji tu linii zpravodajky paní Erans Garcia a doufám, že tato zpráva jako celek potom e, bude znamenat určitou změnu. Děkuji panu eh, Stevensonovi a na řadě je pan eh, João Ferreira. Eh, Děkuji, paní předsedkyně. Nejprve bych rád poděkoval paní zpravodajce Heran Garcia. Ten návrh stanoviska přebírá velice důležité faktory. Jednak hovoří o nedostatečném Eh, na dostatečné úrovni textu a cílů eh, v návrhu komise o tom, že tady skutečně není vztah mezi eh, velice nízkými cenami placen, vyplácenými zemědělcům a vysokými cenami, které musí platit koneční spotřebitelé. Hovoří se také o přidané hodnotě mezi jednotlivými těmi částmi potravinového řetězce a také o tom, že je třeba posílit eh, pozici těch úplně nejslabších článků celého řetězu. A také je zde řečeno, a možná, že by se to mělo ještě zdůraznit, eh, že orgány pro dodržování, pro dohled nad hospodářskou soutěží jsou ne zcela efektivní, že tady existují různé Eh, problematické záležitosti v oblasti cen to je velmi případné a paní zpravodajka či navrhovatelka o tom hovoří velice správně. Nicméně podle mého názoru by to e, mělo jít ještě trošičku dále v některých ohledech. Možná, že bychom měli více zdůraznit v návrhu důvody celého problému, to, co e, nás dovedlo k této situaci a také ještě více zdůraznit ty návrhy řešení. Eh, někteří kolegové se k tomu vyjádřili, ale možná, eh, že bychom také měli hovořit o důsledcích ztráty příjmů pro eh, zemědělce. A to spadá do pravomoci našeho výboru. Hovoří se zde o životním prostředí, o potravinové bezpečnosti a ve zprávě je řečeno, že tyto skutečnosti mohou být důvodem, proč v některých oblastech regionu v regionech členských států Unie se vlastně upouští od zemědělské produkce a to mimochodem není ani slučitelné s ochranou biodiverzity. Velice často tady dochází eh, k určité podpoře některých vyhraněných typů výroby. Eh, v určitých regionech se opravdu ta produkce velice zintenzivňuje. A existují na druhé straně regiony, které jsou prakticky vylidněné a tím pádem jsou ještě více e, exponovány, co se týče e, případných přírodních e, katastrof. A to všechno může mít řadu negativních důsledků pro životní prostředí. Zároveň také e, v některých členských státech e, začíná být e, větší závislost na potravinách, 75% v některých oblastech na zdroje zvenčí. Nechci všechny problémy tady vyjmenovávat, kolegové tak již učinili a velice případně, ale opakuji, důležité je, abychom hovořili o důvodech toho problému. Zároveň je třeba zdůraznit, že celá řada těchto problémů jsou důsledkem společné zemědělské politiky, tak jak je e, teď e, v chodu a v důsledku dereglementace trhu. To je důvod problému. A musím říct, že tady se dostáváme k opravdu velice závažnému tématu. E, výroba potravin je dost dostatečně důležitá na to, příliš důležitá na to, aby eh, byla eh, takto vydána na pospas rozmarům trhu. Eh, dochází k obrovské liberalizaci světového obchodu a v důsledku toho tady vznikají velké tlaky na ceny tlaky na to, aby se ceny snižovaly. Teď myslím to, co se platí zemědělcům a to je třeba ve zprávě více zdůraznit. Eh, nemůžeme pouze, pouze hovořit o eh, nějakých eh, krocích těch velkých řetězců, když z institucionálního hlediska, legislativního hlediska mají tyto řetězce vlastně otevřené pole působnosti, protože dochází, došlo a dochází k deregulaci a velké liberalizaci na, světovém měřítku. Myslím si, že v tom návrhu stanoviska vlastně jsou dvě závažné otázky regulace trhu a vytvoření spravedlivých cen, eh, co se týče výroby, produkce. A pak je tady ještě další otázka, eh, komunitární preference. Tou bychom se také měli zabývat. Dochází k dovozům z třetích států a eh, tyto dovozy musí být doplňkového charakteru vzhledem k tomu, co e, vyrábí e, členské státy Evropské unie. A rovněž je tady otázka e, konkurenceschopnosti. Ten aspekt komunitární preference musí být rovněž důkladně analyzována. Hovořili o tom již předřečníci. Je to nejenom otázka soběstačnosti v potravinách, ale také otázka sociální a ekonomická. Musíme dbát na sociální tkáň e, na té e, základní úrovni v Evropské unii v oblasti zemědělství. Návrh stanoviska se zmiňuje o tom, že tady neexistuje vztah mezi vysokými cenami, které musí platit spotřebitel, a nízkými cenami, které e, dostávají producenti. To není problém, který by šel vyřešit okamžitě, ale zároveň je třeba, aby okamžitě jsme žádali, aby tady tyto dvě složky byly dány do těsnějšího vztahu a e, měla by tady být větší e, marže, širší manévrovací pole pro komercializaci výrobků, e, kdyby tady prostě neexistovaly určité stropy, tak bychom mohli prakticky změnit eh, eh, situaci v těch eh, cenách a snížila by se ta marže pro prostředníky. To je možná něco, co by se ještě mělo do návrhu stanoviska připojit. A samozřejmě ty minimální ceny musí být spravedlivé a rovné pro zemědělce tak, aby zemědělci od produkce zcela E, neodešly a aby se tento sektor nedostal do nějaké marginální pozice v Evropské unii. Děkuji, paní předsedkyně. Co se týče návrhu stanoviska paní Herans Garcia, tak tady jde o dvě zásadní otázky, když přemýšlíme o společné zemědělské politice v Evropské unii. My od našich zemědělců chceme pořád víc a víc. Chceme, aby zajišťovali patrovinovou soběstačnost pro Evropu, pač to je zásadní. Chceme od nich, aby více a lépe dodržovali environmentální normy. Chceme, aby zajišťovali i potravinovou bezpečnost pro spotřebitele a zároveň se také podílejí na správě krajiny a e, zemědělská funkce pro Evropu je něčím zcela zásadním a z tohoto pohledu je třeba, abychom byli velice obezřetní, protože to, co prožívají naši zemědělci, kteří musí čelit e, snižujícím se úrovni těch základních surovin, e, to je něco, co si vyžaduje, abychom bojovali proti tomuto snižování, abychom bojovali proti uh, Eh, té volatilitě cen zemědělských produktů. Myslím si, že to je alespoň z mého pohledu obrovsky, pohledu obrovsky důležité stanovisko. Dovolte několik poznámek. Nejprve je tady otázka, eh, přerozdělní té přidané hodnoty během celého potravinového řetězce a lepšího vztahu mezi eh, producenty a distributory. Je třeba, aby se posílily organizace Eh, producentů. A je pravdou, že tady máme eh, určitý konflikt mezi evropským konkurenčním právem a eh, profesemi. A je skutečně důležité, aby tady existovalo minimál, určitá minimální úroveň regulace v zemědělském sektoru. A chtěla bych se zmínit o ještě dalším problému. Jsou, ti, jsou to ti neviditelní aktéři, kteří se například projevili během eh, krize mléka, eh, o které jsme se domnívali, že je důsledkem eh, masivních dovozů Eh, od velkých eh, producentů jako Nestlé, Danon a tak dále. Nicméně eh, na úrovni celních zpráv byla provedena určitá studie a zjistilo se, že vlastně především hromadná stravovací zařízení jako Sodexo a další jsou vlastně těmi, kdo způsobili tyto e, dovozy. To znamená, vlastně je to ten zpracovatelský průmysl, který v tomto hrál hlavní roli. A tento zpracovatelský průmysl výrazně narušil Eh, tu úroveň ceny mléka na trhu. Toto jsou eh, aktéři, kteří hrají čím dál tím více větší roli na trhu, prakticky 20 eh, jídel je připraveno mimo. To je čím dál tím více patrnější sektor. Většinou se na něj nicméně zapomíná, když se hovoří o potravinovém řetězci. Když tedy hovoříme o e, potravinovém řetězci, o velkých distributorech, tak je třeba opravdu začlenovat do tohoto řetězce i zpracovatelský průmysl, velké stravovací e, formy, firmy, e, skutečně jsou to nekalé postupy, jsou to postupy nekalé Eh, hospodářské soutěže a my je musíme vzít na vědomí, musíme s nimi něco udělat, pomoci našim zemědělcům tak, aby byli dostatečně silní eh, vůči takovýmto postupům, eh, protože jsou to postupy, které opravdu trh výrazně narušují. Děkuji paní Krostet, na řadě je paní Klas. Děkuji paní předsedkyně. Otázka Eh, tady byla již zodpovězena otázka, proč se eh, zabýváme touto otázkou. Potravinový řetězec a jeho zlepšení. To je samozřejmě především otázka pro výbor IMCO a AGRI, ale naše dnešní diskuze prokázala, že i my jsme spolu zodpovědní za to, aby tady existovaly správně stanovené ceny za zdravé potraviny. Protože otázkou je, eh, zda chceme, aby tady eh, byla zajištěna výroba potravin bezpečným způsobem, spravedlivým způsobem a za eh, předpokladu, že bude chráněno i životní prostředí. Takže my musíme hrát svou roli tak, aby se na tyto věci myslelo, aby nebyl trh opomíjen. Eh, životní prostředí tady bylo několikrát zmíněno v této rozpravě, ale musíme zajistit, aby ty věci také byly eh, dosažitelné. Zemědělci musí mít možnost, jak eh, provádět svou činnost tak, aby byla pro ně také zisková. To jde to, co jde zemědělci, takže potom je to strašně málo. Ale když eh, přemýšlíme o takovýchto tématech, tak eh, se tady naskytá otázka, jak konkrétní může takovéto stanovisko být. A potom, eh, jak se dívat na takovou hranici mezi eh, regulací trhu, která je striktní, a nebo sociální tržní hospodářství, které umožňuje určité svobody. To je pochopitelně taky vždycky taková eh, zvláštní otázka. Kolegyně Erans bych chtěla poděkovat za to, že na jedné straně se jí podařilo že se jí na jedné straně podařilo zhrnout v šesti bodech mm, vše důležité, ale bod je šest. bych eh, chtěla ještě na něco poukázat. Myslím, že toto je velmi dobré téma, protože tady píše, že je nutná lepší integrace jednotlivých článků řetězce v různých odvětvích a mluví tady o kodexu chování, etickém kodexu nebo eh, vzorových smlouvách. Já si tady kladu otázku, jestli to stačí, takovéto dobrovolné vzorové smlouvy. Jestli bychom neměli požadovat daleko více, třeba nějaký tržní nástroj právě pro eh, tyto odvětvové svazy, tak aby eh, právě v těch oblastech, kde se jedná o Ehm, zboží, které podléhá zkáze, eh, tedy eh, jsou to čerstvé ehm, ovoce nebo zelenina, to by se mělo dostat na trh a tady bychom měli přicházet s novými, flexibilními, lepšími úpravami, které eh, budou důležité, tak aby se to zboží dlouze neskladovalo. Musí tedy být také možné, aby tyto svazy mohly si dělat krátkodobé dohody a držet se jich, když se jedná třeba o denní nebo týdenní ceny. A e, trošku konkrétněji by to možná mohlo být rozpracováno, protože si myslím, že je to velice důležité téma, na které nesmíme zapomínat. Jak e, to udělat s našimi dobrými produkty, které podle veškerých zadání a se vyrábí a e, aby toto zboží bylo na trhu, tak abychom si zajistili zdravou kulturu a dobré životní prostředí. Myslím si, že my všichni neseme zodpovědnost za toto a to je přístup této zprávy je velice dobrý. Děkuji, paní Klas. Děkuji. Já bych chtěla uklidnit Struana Stevensona. Souhlasím s tím, Struane, že uspořádání supermarketu hodně vypovídá o mentalitě a společnosti. Vím, jak vypadají supermarkety v Británii. Musíte se nejdříve protlačit, protlačit mm, mezi těmi hotovými jídly, než se vůbec dostane k mléku, ale uh, v nizozemských supermarketech nejdříve eh, narazíte eh, na mléko, ale já jsem vlastně z té oblasti, kde se produkuje sír gouda, takže tam je to celkem eh, pochopitelné. Nyní bych chtěla seriózně už pohovořit o tomto tématu. Řada kolegů už se v diskusi vyjádřila, skutečně je to důležité téma a já bych chtěla poděkovat paní Erans za velice eh, výstěžné stanovisko. Ona pracuje i ve výboru pro zemědělství, takže zná tu diskusi, která tam eh, probíhá velice podrobně. A jakožto výbor pro životní prostředí tedy předkládáme také stanovisko k tomuto zemědělskému tématu. Je to téma, které se týká i hospodářské soutěže, ale také otázky spotřeby. A to je věc, na kterou se často zapomíná. Často rozdělení nákladů není příliš spravedlivé. Nezapomínejme, že se nejedná jenom o problém zemědělství, ale i o problém spotřebitelský. Existují velké rozdíly mezi výrobními cenami, mezi cenami, které platí spotřebitel. A to je opravdu eh, děsivé, tyto rozdíly. I když se třeba eh, zmenšuje cena obilí, tak se nezmenšuje cena chleba a vidíte, že se to tedy spotřebitelů velice dotýká. Je třeba, aby skutečně došlo ke spravedlivému eh, vyvážení těchto cen na obou stranách řetězce. Pan Tabačdy tady hovořil o společné zemědělské politice a její budoucnosti. To je, má sice pravdu, ale myslím, že tady asi není to správné místo na takovou diskusi. Ten problém, který musíme řešit eh, my zde, se týká veřejného zdraví a životního prostředí. U životního prostředí je takový problém, a paní Grostet o tom mluvila, že na jedné straně si chceme být jistí, že se dodržují požadavky na údržbu krajiny, biodiverzitu a tak dále, ale na straně druhé se na ty výrobce už příliš nepamatuje, pokud jde o tvorbu cen zemědělci eh, z toho nic moc nemají. A většinou to, co dostanou, prostě nestačí. I v mé zemi, kde je zemědělství velice dobře zastoupeno, často ty příjmy nejsou eh, skutečně dost, eh, dosti uspokojivé. A nezapomínejme, že z tohoto příjmu E, oni ještě musí právě zajišťovat ochranu životního prostředí, ochranu biodiverzity a tak dále. Takže já myslím, že bychom ještě víc měli toto zdůrazňovat. Chceme-li jinou společnou zemědělskou politiku, chceme-li skutečně zemědělce odměňovat za všechny jeho činnosti, tak je třeba, aby za to dostal zaplaceno. Jestli to bude eh, formou dotací nebo formou spravedlivější ceny, to je otázka do diskuse. Pak ještě veřejné zdraví. Eh, k tomu jen stručně eh, je třeba, abychom měli zajištěnou bezpečnou dodávku potravin, abychom měli dost co jíst. V mé zemi je zemědělců stále méně a v mé zemi se skutečně je boj o každý metr čtvereční a je třeba, abychom tedy vyráběli co nejvíce chceme-li mít ty nejlepší potraviny na světě, tak je třeba za ně zaplatit. Je třeba, aby se to odrazilo i v ceně, která se platí zemědělcům. A z tohoto důvodu jsem na to chtěla poukázat, ale eh, myslím, že paní Eranc to opravdu už velice dobře vystihla. Děkuji. Janos Hader. Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Eh, Paní předsedkyně, jak tak sleduji celou diskuzi, tak bych rád zavěl stanovisko ke dvěma aspektům. Možná zůstanu hned u otázek, které spadají do pole působnosti komise. Rád bych eh, poukázal na bezpečnost potravin jako první bod. Někdy mám dojem, když se tak podívám na regulaci Evropské unie, že pravá ruka ani neví, co dělá levá. Co tím myslím? Na jedné straně máme velmi striktní předpisy pro bezpečnost potravin, které musí být dodržovány. A mimo jiné i maďarští, eh, holandské, polské, francouzští zemědělci je musí dodržovat. Ale na straně druhé máme na trhu EU výrobky, které vůbec těmto přísným pravidlům neodpovídají, které je nenaplňují. V Maďarsku jsme v poslední době zažili několik skandálů, dovolte mi, abych zmínil dva. Měli jsme tady eh, zamoře, eh, drůbež zamořenou dioxinem, a tato drůbež se dostala přes hranici EU do Maďarska a pak eh, jsme měli papriku s aflatoxinem, která byla importována z Maroka v obou případech eh, to byly hraniční hodnoty, které dalece přesahovaly hodnoty přípustné, tedy zdravé. A ptám se tedy, zdali tady postupujeme správně. Je jasné, že v tomto směru musíme postupovat daleko přísněji, daleko důsledněji. A to vše má být zaměřeno na ochranu vlastního trhu, na ochranu našich vlastních potravin, na ochranu našich dětí a také eh, našeho vlastního požívání potravin. Důležité je podívat se na to i z hlediska našich zemědělců. A také musíme se podívat na produkty, které přicházejí ze třetích zemí. Takže na jedné straně jsme velice přísní, na druhé straně se k nám dostávají výrobky, které zase nejsou tak bezpečné. A tady máme tedy ještě hodně domácích úkolů. Za druhé, z vaší zprávy jsem se dočetl, že například eh, máme omezovat tržní monopoly. Tady zase mohu uvést maďarský příklad. Často to vypadá tak, že se ještě něco strhne z ceny, existuje vždycky proto nějaké zdůvodnění a v Maďarsku máme 96 právních základen, podle kterých se platí ceny spotřebitelům. To znamená, 20 až 25 méně dostávají než e, cena, která původně byla stanovena. E, cena, e, která, kterou by měl spotřebitel vlastně platit. A asi tomu nebude jen v Maďarsku takto, ale i v jiných evropských zemích. A teď se eh, pokoušíme zabránit zneužívání takovýchto eh, tržních monopolů. A to všude, nejen v Maďarsku, ale v jiných členských státech. A eh, rád bych tuto, tento směr jenom podpořil. Děkuji. A paní Korina Fogelterson za komisi má teď slovo, prosím. Děkuji, paní předsedkyně musím říct, že si vysoce vážíme zájmu Evropského parlamentu o tuto problematiku spravedlivého přerozdělování v rámci patravinového řetězce. Stanovisko je zajímavé a návrh zprávy eh, pana Bového se nám jeví jako zhruba jdoucí v liních našeho sdělení a také eh, jdoucí v liních závěru rady z března letošního roku. Eh, do listopadu letošního roku komise předloží zprávu o následných krocích ohledně navržených cílu a také chceme vytvořit fórum na vysoké úrovni k otázkám hospodářské soutěže. To bude poměrně široce koncipovaný orgán. Ještě jednou děkujeme za zájem o tuto problematiku a těšíme se na vaší konečnou zprávu. Madame Garcia. Paní Garcia. Myslím, že vám můžeme všichni poděkovat. Vaše zpráva opravdu byla vyzdvižena jednomyslně. Takže díky. Děkuji mnohokrát. Nejprve bych chtěla poděkovat všem kolegům za účast. Opravdu to bylo velice poučné si vás vyslechnout, protože jste vlastně prošli těch šest bodů. Viděli jste, že to stanovisko je skutečně velice krátké, nezabírá ani jednu stránku, je velice tedy soustředěné na ty hlavní body. A je třeba pochopit, že to také uděláno schválně. Mohli jsme samozřejmě uvést spoustu příkladů eh, u jednotlivých šesti bodů, mohli jsme udělat dlouhé stanovisko, ale o to tady nešlo. Tady šlo o to, abychom vyslali jasný signál eh, tomu příslušnému výboru, výboru pro zemědělství, aby tedy v tomto duchu pracoval a až bude plenárka, až budeme hlasovat o této zprávě ve Štrasburku, tak eh, aby všechny ty faktory toho řetězce, výrobci, spotřebitele, všechny ty články mm, prostě byly zahrnuty, aby bylo vidět, že parlament je na straně občanů, že parlament nechce, aby docházelo ke zneužívání, aby bylo vidět, že ti malí výrobci mají stejné možnosti jako velké podniky a že chceme, aby spotřebitelé měli k dispozici evropské výrobky a aby ti, kteří žijí na venkově, mohli i nadále na venkově žít a pracovat, když v zemědělství nebo v chovu. O to tady jde. Nejde o to, abychom si tady na krk věšeli medaile za to, že jsme nejlepší nebo že máme nejdelší stanovisko. Je třeba, aby opravdu bylo vidět, že výbor pro životní prostředí podporuje výbor pro zemědělství a že se to projeví i ve Štrasburku. Já se samozřejmě těším na vaše pozměňovací návrhy. Já mohu některé předložit třeba ve spolupráci s vámi, až si to projdu, eh, to, co jste říkali. Takže skutečně tady jde především o to, abychom ukázali tu jednotu a to je v tomto okamžiku to nejdůležitější. Děkuji. Děkuji. Chci ještě připomenout, že do 10. můžete předkládat eh, pozměňovací návrhy. Eh, v červnu budeme hlasovat ve výboru a v září na plenárním zasedání. Zítra v 9 hodin se zde opět sejdeme k hlasování.